právního aktu bude zveřejněn ze zápisu z tohoto zasedání. Nyní se dostáváme k pořadu jednání a k pracovnímu plánu. Podle článku 149 byl 10. července přijat předběžný návrh zasedání a byl dán k dispozici. Frakce EKR žádá na úterý, aby zde bylo vystoupení komise a rady o likvidaci Eh, syrských chemických eh, zbraní, abychom je vzali na pořad jednání a slovo má pan Marias, aby se k tomu vyjádřil. Prosím, máte slovo. Vážení, eh, jménem naší frakce bych chtěl požádat, aby v úterý došlo k prohlášení vysoké představitelky paní Aštonové k velmi závažné otázce. Hovořím o ničení arzenálu čínský, eh, syrských eh, chemických zbraní v eh, mediterální oblasti. To, co se odehrává, je velice vážné. Na plavidle Cape Ray americké armády se ničí syrské chemické zbraně a postupuje se hydrolízou. A to je velice nebezpečné. To je postup, eh, který trvá asi 60 dní. Musíme vědět, jaké eh, konkrétní opatření přijme či přijala komise, aby bylo možno zabránit jakýmkoliv incidentům, do jaké míry byly um, státy v tamní oblasti informovány. Myslíme, že ničení syrského arzenálu by nemělo probíhat ve středozemním moři. Naopak mělo by to probíhat ve velmi vzdálené a málo obydlené oblasti. Současná situace je velice vážná a vyvolává také mnoho reakcí eh, tamního obyvatelstva, konkrétně třeba na Krétě. Myslíme si, že je to velmi vážná situace a mělo by se o ní zítra diskutovat, aby došlo k jasné pozici k této otázce. Děkuji. Nyní se může vyjádřit řečník, který je pro, případně proti tomuto návrhu. Takže nejprve se táží, kdo chce podpořit tento návrh svými slovy. Paní Harms, prosím. Ano, já se domnívám, že to je velice důležité téma. My se sice shodneme na tom, že je třeba zlikvidovat tyto chemické zbraně, ale otázka kvality tohoto problému a toho procesu likvidace Otázka dopadů na životní prostředí je důležité prodiskutovat je a proto tento návrh podporujeme. Děkuji vám. Proti tomuto návrhu chce vystoupit paní von Storch. Nebo ne? Někdo jiný? Není tomu tak. Hlasujeme tedy, kdo je pro tento návrh, ať prosím zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? tak to musíme ověřit elektronickou cestou. Haben alle ihre Karten eingestellt? Všichni použili své hlasovací karty, takže zahajuji hlasování tímto. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Pro 148, proti 139, 57 se zdrželo, návrh byl přijat. Co se týče úterka, máte nějaké další návrhy? Vy se opět hlásíte, je to něco k pořadu jednání? Probíráme pořad jednání pro úterek. Slyšíte mě? Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám poznámku k pořadu jednání, týká se to i toho bodu zítra. Je mi jasné, že luta pro pozměňovací návrhy už uplynula, ale Chtěla bych zde mít jednu stručnou důležitou věc. Zítra budeme diskutovat o největší personální rozhodnutí pro EU pro příštích pět let. Jedná se o předsedu Evropské komise a to je nejvýznamnější post, který se zde e, uděluje. A máme naplánovanou rozpravu na 90 minut. To je stejná délka rozpravy jako například 25. února o e, harmonizaci kont podnikatelů v oblasti železnic. A já si myslím, že e, předsedové jednotlivých frakcí nevyměřili dostatek e, času pro zítřejší důležitou rozpravu. A pokud chceme občany brát vážně, nesmí toto slyšení trvat pouhých 90 minut. A mám takový malý návrh, jak bychom to mohli upravit. Děkuji vám, to není e, žádost k pořadu jednání, ale k jednacímu řádu, který bohužel tedy není přípustný, takže e, nyní se dostáváme ke středě. Frakce GUE si e, u tématu rozpravy o se násilí v Izraelu Palestině si žádá usnesení. Paní Cimr, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Jménem naší frakce chci požádat o to, abychom ve středu odpoledne neměli pouhou diskusi s nejvyšší představitelkou pro zahraničně bezpečnostní politiku o situaci v Izraeli a Palestině, ale abychom schválili také usnesení. O víkendu se situace více vyhrotila, hrozí další eskalace a my se jako parlament sejdeme až po prázdninách. A proto je podle mého názoru nezbytné se vyjádřit. A nejenom v interní diskusi eh, s eh, vysokou představitelkou, ale měli bychom také vyslat jasný signál, že je třeba udělat vše pro to, abychom eskalaci zabránili. Už je na 170 mrtvých, zde tisíce raket odpálených do, směrem do Izraele a Eh, mnoho Palestin, eh, palestinců musí opustit sever pásma Gazy a eh, jsou v přímém ohrožení a podle našeho názoru zde hrozí i pozemní ofenziva, je se třeba tomuto tématu věnovat a mělo by zde být i jasný názor tohoto parlamentu vyjádřen usnesením. Děkuji. Kdo se eh, chce vyjádřit pro tento návrh? Pan Guerrero, prosím. Eh, děkuji vám. Eh, myslím, že opravdu Eh, nemůžeme to odložit až do září, aniž bychom eh, vyjádřili náš názor na to situaci násilí, která eh, tam probíhá, aniž bychom vyslali signál, vyslali zprávu, která by apelovala na obě strany, aby zastavili toto násilí. Má frakce je pro usnesení, budeme-li schopni vyjádřit v tomto usnesení společný hlas celého parlamentu pro to všechno, Eh, mm, úsilí, eh, které podpoříme na zastavení násilí. Stručné eh, usnesení. Usnesení, které bude požadovat zastavení násilí z obou stran a navrácení k dialogu, požadování, aby se respektovaly životy všech těch, kdo žijí v dané oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Chtěl by se někdo vyslovit proti tomuto návrhu? Prosím, pane Predo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. My jsme souhlasili s myšlenkou rozpravy, ale nikoli s myšlenkou usnesení. A já pochybuji, že teď by bylo možné ve stručném textu a ve stručné um, usnesení, jak řekl kolega od socialistů, že to by bylo možné takto schválit a vyslat jasný signál. Uh, a to do během je pouhých dvou dnů. Děkuji. Děkuji vám. Dobrá, takže návrh zní rozprava s usnesením. O tom nyní nechám hlasovat. Takže kdo souhlasí s návrhem frakce GUE, prosím, ať zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel? To byla jednoznačná většina. Já vám děkuji. A tím jsme stanovili pracovní eh, plán na celý tento zasedací týden. A nyní se dostáváme k jednominutovým projevům. Jako první řečník se eh, přihlásil pan Čáky. Máte slovo, prosím. Pane Čáky. Okay. Thank you, Děkuji vám, pane